Okay, colleagues, good afternoon, everyone. We are starting our meeting. Zač- zahajujeme dnešní zasedání. A dovolte mi říci, že jsme připojili na pořad jednání aktualizace k trialogu ohledně směrnice spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele, geoblockingu, takže já se vás nyní táži, jestli jste připraveni schválit eh, pořad jednání s těmito eh, doplňky. Pokud ano, připomínám, že je toto zasedání vysíláno, vysíláno také přes webstream a vítám všechny, kdo nás sledují. Máme tu aplikaci e-meeting, která je k dispozici všem, eh, takže prosím, neváhejte ji využít. Nyní schválení zápisu z 20. 23. a 25. dubna. Schváleno. Nyní aktualizace k trialogu. E, zpráva paní Sehnalové, návrh na řízení o spolupráci mezi národními orgány zodpovědnými za ochranu spotřebitele. Olgo, máte slovo. Dobré odpoledne. Eh, takže eh, několik slov eh, o průběhu trialogu. My máme za sebou druhý trialog a velkou řadu technických meetingů. Myslím, že jsme dosáhli už docela velkého pokroku a Evropský parlament v řadě klíčových otázek jasně definoval své stanovisko a nyní očekáváme, až se k návrhu komplexně vyjádří členské státy. Vyjednávání probíhají eh, a hledáme různé, různé varianty, proto myslím není nezbytné pouštět se do detailnějšího rozboru situace. Nicméně existuje několik oblastí, které jsou pro Evropský parlament jednoznačnou prioritou. Jedná se eh, o silný seznam pravomocí dozorových orgánů, eh, kde požadujeme i očkodnění spotřebitelů. Evropský parlament se také postavil za posílení role spotřebitelských organizací, ale také poctivých obchodníků. Přikláníme se také k posílení role komise v případě rozsáhlého porušování právních eh, předpisů. A myslím si, že eh, společný závazek všech tří institucí eh, zlepšit stávající nařízení se daří naplňovat a pokud se všichni zúčastnění eh, budou i nadále angažovat a spolupracovat v té míře jako dosud, eh, tak si myslím, že bude toto eh, nařízení účinným nástrojem pro zlepšení vymáhání pravidel na vnitřním trhu. Takže velmi zhrnuto jsme v uprostřed jednání a přípravu na další trialog. Děkuji. Děkuji vám. Skvěle, Olgo, skvěle. Jsou k tomu eh, nějaké připomínky ke statutu trialogu? Takže přejdeme k dalšímu trialogu. A to se týká nařízení ke geoblockingu, diskriminace na základě místa bydliště či usazení či národnosti mm, v rámci vnitřního trhu. A slovo dostává Růža. Děkuji vám. Toto bylo první zase parlamentní zasedání v konstruktivní atmosféře. Nevidím, nevidím tu teď eh, žádné stínové zpravodaje, ale tam byly. Eh, takže se podařilo představit a prezentovat určité ucelené eh, přístupy Evropského parlamentu. Je důležité, abychom byli schopni se skoordinovat pro účely trialogu. A to se také stalo. Takže fungovalo to skvěle. Máme několik problémů a myslím, že nás čekají ještě delší diskuse s radou. E, e, jsou to určité body, které budou e, složité a těžké. Musíme se držet naší linie, jak, jak je to jen možné. Jednak rozhodné právo. To znamená, jaké právo má být uplatněno v případech, kdy firmy směřují či nesměřují své aktivity eh, na jiný členský stát. To musí být popsáno velmi jasným podrobným způsobem, aby bylo jasné, co to znamená directing, non-directing. A my jsme připravili velice kvalitní návrh, o kterém se tu hlasovalo. Rada s tím má určité problémy, ale jistě, že nakonec najdeme společný přístup. Alespoň takový to na mě dělá dojem po prvním krátkém zasedání. Druhá otázka Eh, omezení pasivního prodeje, to znamená, když dodavatel omezuje toho prodejce, neumožní eh, obchodníkovi prodávat přes hranice. My jsme eh, právě zrušili geoblocking. Takže toto je problém pro radu. Zařazení neaudiovizuálního obsahu Tady to vypadá, že jsou našemu návrhu otevření, ale výzva bude spočívat v té eh, revizní doložce, protože my jsme navrhli, aby tam byla a aby eh, do toho byl začleněn i audiovizuální obsah. To je něco, eh, co radě hodně leží na srdci. Začlenění audiovizuálního a neaudiovizuálního obsahu do revizní doložky, jak kdyby k tomu mělo dojít. Vzhledem tomu, že to celé zasedání bylo krátké, ale velice konstruktivní, tak myslím, že nakonec najdeme východisko a najdeme, na, na, nalezneme nějaké řešení, které bude odpovídat tomu, co jsme tady na výboru schválili. Děkuji, Rozo. Je tu ještě nějaký další, eh, další aktualizace k geoblockingu? Nikoliv. Takže nyní stanovisko k rozpočtu postup 2018. Je to stanovisko pro rozpočtový výbor eh, na trialog pondělí, eh, v pondělí 23. Eh, července Daniel Danton. Dalton, děkuji. Všichni samozřejmě jsme si vědomi, jak je, jak je význam důležitost výdajů v oblasti vnitřního trhu a je to jasné, že to má přidanou hodnotu a vynaložit peníze v této oblasti má jednoznačný přínos pro daňového poplatníka. Takže myslím, že v tomto jsme všichni zajedno. A ne, nemohl jsem zmínit úplně všechno, ale děkuji eh, kolegům za jejich pozměňovací návrhy, které jsme se snažili zohlednit ve čtyřech eh, kompromisních návrzích. Jejich návrzi, eh, ty návrhy těchto kompromisních návrhů jsme rozdali příští týden. Eh, děkuji za návrh kompromisu číslo 3, který je z původního návrhu 8. Tuto změnu mohu podpořit. Podpora inovacím a přesun na mezinárodní trh. To je jasný přínos pro všechny. Chci také poděkovat Alde za eh, navrhované změny kompromisu 1 a 2, které jsme udrželi dnes a i ty mohou podpořit odkazy na průmysl a členské státy. Takže abych se dotkl některých klíčových otázek, tak my víme, že hodně našeho budoucího růstu zá, závisí na tom, abychom se přizpůsobili digitální revoluci v rámci IMCO, spotřebit, spotřebitele, zaměření na naši práci, klíčová horizontální priorita, takové nástroje jako Solvit, e, Evropská síť e, spotřebitelských e, center, ty jsou důležité. Dále Evropský celní kodex, to je důležitý nástroj, který potřebuje na řečičou implementaci a také interoperabilní systémy ITT, UCC a lepší vymáhání celních postupů, které je nezbytné k, to, k boji s podvody. Ehm, a e, také Evropská organizace e, pro normy, normalizaci, e, ta je důležitá. Z malé střední podniky jsou páteří naší ekonomiky, takže COSME a síť Enterprise Europe Network. To jsou další priority, které tu byly identifikovány, tolik tady ty hlavní věci. Myslím, že jsme relativně jednotní, pokud jde o tyto věci. A v konečném musíme si uvědomit, Eh, význam fiskální eh, odpovědnosti a toho, že zdroje jsou omezené. Takže eh, prioritu je, je, klademe prioritu a důraz na vnitřní trh, ale musíme samozřejmě spořit někde jinde v rozpočtu, což je těžké vzhledem k tomu, jaký máme rámec pro ty rozpočty, protože těmito stanovisky můžeme pouze navrhovat nové priority pro vnitřní trh. Ale musíme si uvědomit, že jako výbor je to pro nás důležité, ale jsou také jiné oblasti evropského rozpočtu, které nepřidávají tak velkou hodnotu jako eh, tato. Proto je tak důležité, abychom eh, to tu jasně sformulovali. Celkově je tu koncenzus mezi skupinami, ti, kdo se zatím vyjádřili ke kompromisům, se zdá, že zatím souhlasí a já doufám, že to bude postupovat i nadále hladce eh, směrem k hlasování 8. června. Děkuji Nyní dávám slovo politickým skupinám Antonio López za EPP. Děkuji. Budu hovořit eh, španělsky. Takže dovolte mi v první řadě poblahopřát Danielu Daltonovi za dobrou práci, kterou odvádí za kompromisní návrhy. Já bych chtěl požádat o zapracování článku 8 do kompromisu 3. Myslím, že to bylo přijato, takže to mě těší. Klíčová myšlenka je jasné poselství rozpočtovému výboru v tom smyslu, že vnitřní trh a ochrana spotřebitele musí, se musí promítnout do rozpočtu na rok 2018 vidíme, že je tu mandát pro tripartitní zasedání a jednání a hlavní směry v IMKU eh, se zde jasně odráží. Vnitřní trh byl velice důležitý pro ekonomickou spolupráci, čili to je zásadní věc eh, pro pamatování ekonomiky. Ale musíme zúraznit význam malých a středních podniků, mikropodniků v, e, v evropské společnosti. Musíme jim pomoci překonat digitální, e, projít digitální transformací a potrhnout význam e, financování expanze, internacionalizace přístupu k třetím trhům, abychom zlepšili konkurenceschopnost, globální konkurenceschopnost našich evropských podniků. Na to potřebujeme dostatečně velký rozpočet na kozme, a na European Enterprise Network. To asi potvrdí i další kolegové. Dále chci zdůraznit eh, význam Evropské sítě spotřebitelů, eh, která potřebuje rozpočet k tomu, aby mohla nadále odvádět svoji misi vzdělávání a osvěty eh, evropských spotřebitelů. Děkuji. Děkuji a není za SAD Nikola Danty. Eh, tedy za paní Grapiny. Paní Grapiny se nemohla účastnit, takže mě pověřila tím, abych vám sdělil eh, je, její ehm, myšlenky, její stanovisko. Takže jednak eh, je tu díky stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Ehm, mám 14 pozměňovacích návrhů. Většinou přebírají pozměňovací návrhy z SAD, zvýšení konkurenceschopnosti Evropské unie za tímto účelem potřebujeme e, vhodně nastavený rozpočet e, k transformaci na digitální trh, internacionalizace, malé střední podniky. A já, já tu potrhuji důležitost té evropské, jasné, evropské politiky vytváření sítí, dále Ehm, do, dohled nad bezpečností produktů, normalizace je důležitá. A takže bude velice důležité zapojit všechny spotřebitele, všechny zúčastněné subjekty do tohoto eh, procesu stanovování norem. Kromě toho jsem také kladl důraz na eh, roli a význam malých a středních podniků, oběhové hospodářství a Eh, dále chci eh, povzbudit eh, a vybídnout komisi k tomu, aby nadále prosazovala ehm, a podporovala vývoz prostřednictvím různých studií a tak dále. A konečně komise by měla zvýšit také financování v rámci Horizontu 2020 spolu s EFSI, abych se celkově zvýšila účinnost evropského vnitřního trhu, abychom kladli důraz na výzkum a inovace. Děkuji, Nikolo. A nyní za SAD nevidím žádné další stínové zpravodaje, proto e, dávám slovo komukoliv dalšímu, kdo si, chce vzít, kdo si ho chce vzít. E, pokud nikdo další, tak pouze připomínám, že zpravodajem je e, Siegfried Murešan. A jsou tu čtyři kompromisní návrhy. Jestli chcete říci něco na závěr, tak samozřejmě můžete, Danieli. Jen velmi rychle, velmi stručně. V podstatě souhlasím se vším, co kolegové řekli, zvláště k těm malým a středním podnikům. Já doufám, že se to do těch kompromisů opravdu dostalo a myslím, že jsme jednotní. Já vám děkuji za vaši dobrou práci a těším se na příští týden. Dobrá, děkuji, že hlasování na IMKO bude 8. června a datum pro předložení eh, na, na rozpočtu je 18. Děkuji a postupujeme k dalšímu tématu, což je eh, vesmírná strategie, eh, pro Evropská vesmírná strategie, návrh stanoviska k výboru ITRE. A zpravodajkou je Evelyn Gebhardt. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Děkuji. Konečně jsem mohla udělat pracovat na stanovisku, které není politicky úplně kontroverzní a díky tomu byla ta práce mnohem příjemnější než v ostatních oblastech, celé řadě jiných oblastí a já chci poděkovat kolegům a kolegyním, které kteří předložili pozměňovací návrhy, jež mu je stanovisko obohatili. Podařilo se nám dospět k šesti kompromisním návrhům, vlastně už eh, bych neměla říkat kompromisní návrhy, ale spíše společně vypracovaný text, protože eh, nebylo těžké najít společné stanovisko. První kompromisní návrh zdůrazňuje to, že Evropa by měla využít příležitost v stát se jedním z lídrů eh, světového průmyslu a podporovat hospodářský růst a vytváření pracovních míst. V druhém pozměňovacím návrhu chceme po komisi, aby eh, posilovala naši hospodářskou konkurenceschopnost a produktivitu prostřednictvím podpory inovativních projektů eh, v oblasti výzkumu a vývoje. V třetím pozměňovacím návrhu hovoříme o tom, že eh, technologie, eh, které jsou eh, nově vyvíjeny, by měly být užívány k řešení problémů v oblasti migrační politiky, boje s klimatickými změnami a tak dále. Čtvrtý kompromis. Tady voláme po dodržování mezinárodního práva v vesmírném prostoru a je třeba, aby každý byl zodpovědný za své aktivity, což se zdá být samozřejmé, ale je důležité tu to podpořit. V pátém a kompromisním návrhu zdůrazňujeme, že je třeba dát pozor na to, aby komercializace současných eh, systémů dálkové komunikace byla eh, obohacením i pro eh, spotřebitele a je třeba také chránit data, osobní data před nežádoucími zásahy. Tady je třeba tedy upravit příslušnou legislativu fungování jednotného trhu v Evropě. A je třeba, aby tedy tato legislativa na ochranu byla v Evropě harmonizována. V šestém kompromisním návrhu požadujeme po komisi, aby přijala nezbytná opatření, proto, aby tedy programy EGNOS Galileo a, Galileo a Copernicus, Kopernikus mohly běžet dál. Já vám tedy děkuji za velmi příjemnou spolupráci na tomto tématu. Děkuji, Evelyn. A nyní tedy politické skupiny EPP. Yo creo que es una muy buena base de trabajo para que esta Myslím si, že tento návrh je dobrým základem pro další práce a dobrým podkladem pro jednání na půdě Rady čaj. Já si myslím, že bychom se měli více soustředit na ochranu spotřebitelů, na jednotném trhu a já jsem k tomu předložil osm pozměňovacích návrhů v té strategii 2020. Máme zmínku o programech, jako je Galileo nebo EGNOS, je třeba hovořit obecně o investicích do růstu a spotřebitele, protože vesmírný sektor v tuto chvíli, vesmírné technologie zaměstnávají více než 230 tisíc lidí. Máme také celou řadu agentur, vesmírnou agenturu a další přičemž tady obrat těchto institucí je více než 4 miliardy ročně. A také Evropská unie v rámci svých eh, programů plánuje velké investice na roky 2014 až 2020. Eh, Evropská vesmírná strategie by také mohla být užitečným příkladem toho, jak dokážeme postupovat společně v očích okolního světa a umožní protože technologie, která je vyvíjena s ohledem na vesmírnou komunikaci, pomáhá také zachraňovat lidi ztroskotané na moři, předcházet lesním požárům a podobně. My vlastně už jsme svědky tohoto vývoje. Evropa by se v tomto ohledu mohla stát globálním hráčem, a nám jde především o to, abychom zlepšili evropskou nezávislost přístupu do vesmíru a nabídli bezpečné prostředí, posílili evropskou úlohu mezinárodního hráče, posílili mezinárodní spolupráci. Pokud jde o data a služby, které tedy jsou k dispozici v tomto ohledu naše vztahy s určitými podniky už se zlepšily. A je tedy možné jejich systémy používat eh, k aktivní záchraně na moři a podobně. Eh, je dále třeba pracovat na lepší vzájemné propojitelnosti těchto systémů a používaných dat. Vesmírná strategie totiž může zlepšit eh, fungování jednotného trhu, zjednodušit, lepší životy spotřebitelů. A konečně pragmaticky chci říci, že v rámci kompromisních návrhů mi trošku chybí, tedy větší eh, zohlednění mého kompromisního návrhu 2, eh, který byl eh, zapracován do návrhu 1. Protože když se zaměříme na rozklad nákladů z dlouhodobého hlediska, dává můj návrh smysl a k kompromisnímu návrhu 5 mám pořád ještě určité výhrady, ale jsem připraven o tom jednat předtím, než zítra uplyne lhůta. A nyní EKR. Děkuji. Já budu stručný. Chci poděkovat pravodajce za její práci. Podařilo se nám tedy dospět ke konsenzu. Všichni jsme se shodli na potenciálních přínosech této strategie, pokud jde o posílení hospodářské konkurenceschopnosti, hospodářského růstu a tak dále a také tedy co nejefektivnějšího vynakládání peněz daňových poplatníků. Ten velký rozpočet na vesmírnou politiku by měl projít i e, v rámci jednání příštímu víceletému finančnímu ráci. EKR k tomu předkládá kompromisní návrh v tom smyslu, že je třeba zachovat princip fiskální neutrality i v rámci tedy této kapitoly Jestliže voláme po navýšení investic do určité oblasti, musíme eh, zároveň snižovat objem eh, v jiných oblastech, kde eh, tady to takový smysl nedává a je třeba si dát pozor na to, aby se z investic do vesmíru nestaly investice do černé díry. A je třeba tedy mít na paměť konkrétní, na paměti konkrétní přínosy, tak abychom mohli poměřit efektivitu našich investic. A je třeba také výsledky výzkumu, který je financován z této kapitoly, dát eh, k dispozici veřejnosti, protože potenciálně může mít přínos pro hospodářství obecně. Eh, to jsou tedy moje dvě připomínky, ale jinak si myslím, že zpravodajka odvedla vynikající práce, že jsme se víceméně shodli. Bylo velmi příjemné pracovat na něčem, co není až tak kontroverzní. Děkuji. Děkuji, Danieli, a nyní za Alde. Děkuji. Můžeme pouze podpořit toto stanovisko posílení eh, postavení Evropy jakožto globálního hráče v této oblasti a vybudování robustní základny. Tady ty výhody jsou evidentní, je také nutné eh, zdůraznit důležitost toho, aby stanovisko vyznívalo pozitivně a konkrétně se zaměřit na následující. Ještě ambicioznější text by mohl být v oblasti, kde eh, hovoříme o tom, že mm, eh, přínosy z tohoto výzkumu může můžou, může pocítit ekonomika obecně. A za druhé, umožnit lepší přístup k datům, která jsou schromažďována v rámci sledování z vesmíru. Tato data by mohla být uchovávána na určitém typu cloudu, za kterého by byla přístupná podnikům. A za třetí, Vzhledem k tomu, že dochází k novelizaci telekomunikačního kodexu a vzhledem k vývoji na trhu by asi dala, dávalo smysl ještě zdůraznit tu část textu, která hovoří o satelitní technologii, což může být tedy taková alternativa k pevným telefonním linkám, zvláště v odlehlých oblastech. To je asi všechno. No, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji. Ještě nějaký stínový? Zpravodaj Julia. Za zelené. Děkuji. Nejprve mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za kompromisní návrhy, které podle mého názoru zohlednily celou řadu doporučení, které jsme měli, takže jsme připraveni je podpořit. Máme tu ještě dva další pozměňovací návrhy, které jsme předložili a které umožňují přidat další odstanec, odstavec do textu. Zatím je to téma, které eh, neřešili kompromisní návrhy a my žádáme o podporu napříč eh, politickým spektrem. Eh, jde o pozměňovací návrh 16 a 23. Aby bylo možné dosáhnout ambiciozních cílů vesmírné politiky, je třeba nejprve pracovat na vývoj alternativní techniky vysílání eh, raket do vesmíru. To vlastně do jisté míry ISA již dělá a tyto principy by měly být i obsahem iniciativy Clean Space a měli bychom se vzájemně informovat o vývoji, o dosažených úspěších. To je tedy pozměňovací návrh 16 a pozměňovací návrh 23 tady apelujeme na členské státy, aby přijala, přijali všechna nezbytná opatření, která posílí odolnost infrastruktury, ochranu data, která budou e, tedy prováděna prostřednictvím skutečně kvalitního kódování. A je také třeba ujistit se, že peníze daňových poplatníků nejsou investovány do eh, zranitelné infrastruktury, ale do infrastruktury, která je chráněna skutečně robustním zabezpečením, robustním kódem. A já doufám, že se všichni dohodneme na tom, že princip prevence je dobré užívat i pokud jde o tuto oblast. Doufáme, že tedy naše kompromisní návrhy, včetně těchto dvou nových, které jsem právě představila, se mohou setkat s vaší podporou. A děkujeme zpravodajce za vynikající práci. Ještě někdo si chce vzít slovo? Chci vám připomenout, že hlasovat budeme 8. června a na půdě výboru ITRE se bude hlasovat 21. června. A nyní dávám slovo zpátky paní zpravodajce. Děkuji. Mnohokrát vám všem ještě jednou děkuji. Co se týče toho pozměňovacího návrhu 2, ty náklady či investice, to bychom samozřejmě bychom k tomu měli přistoupit pozitivně, ale pokud mi také chcete něco poslat písemně, tak eh, to by bylo skvělé. Také by bylo dobré, kdybyste mi písemně mohli třeba trošku vysvětlit. Eh, obracím se na kolegu z EPP. Můžete tam písemně trošku rozepsat ty pochyby, které o tom máte, abych eh, se nad tím ještě jednou mohla zamyslet a případně to do toho nějakým způsobem zapracovat. Prosím, já s vámi právě hovořím a vy rozumíte německy, no tak to je skvělé. To je skvělé, že nepotřebujete sluchátka. Prosím, pošlete mi ještě jednou ty vaše dvě připomínky k posměvacím návrhům 2 a 5. Pošlete mi je prosím písemně a já věřím, že se mi podaří nalézt dobré řešení. Já jsem vždy proto, vlastně zejména tady v oblasti investicí, abychom na tom takto dobře pracovali. A pokud tedy chcete ještě něco prohloubit ohledně té pětky, tak to by bylo skvělé. Potom, co se týče zase bezpečnosti investicí, autonomie, výzkumu vesmírného a tak dále. Tohle to jsou všechno důležitá témata. Já vám včas dám k dispozici hlasovací seznam abyste viděli, jak budou vypadat ty eh, pozměňovací, jednotlivé pozměňovací návrhy. A eh, samozřejmě taky eh, jsem si tam udělala, poznamenala, i to říkala paní Reda. Děkuji, Evelyn. Tím končíme tuto debatu k vesmírné strategii. A kolegové, protože postupujeme takto efektivně, tak si uděláme přestávku a vrátíme se ve čtyři na hlasování.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

vypadat. Je Julia. Je Julia.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 انه لا كله لا للبرسونال والغلط سجن يقول لك بس شغل برمي شيء يذكر له وين Negli anni precedenti a eh, dimostrare che ho fatto dove stavo, che stavo in Italia, insomma, l'indennità di squadra, e quindi vedete se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

Colleagues, welcome back to everyone. And everyone have the card. Kolegové, vítejte zpátky. Máte všichni kartičky? Vy, kartičky nemá, vy kartičku nemáte, tak my na vás počkáme. Tak, dobrá, budeme zvedat ruce, jestli chcete. Nebo je to v pořádku už? No dobrá, kolegové. Začneme hlasováním o přeshraničním dodávání balíčků. Spravodajkou je Biljana Borsan. Je zde? Přejete si slovo? Dobře. Takže přikročíme k hlasování. Číslo 47. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 130. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 100. Chcete si překontrolovat tu 130? Dobrá, tak zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 131, 132 jsou identické. Kdo je pro, proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro, proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 18. Kdo je pro, proti? zdrželi se, přijato. Kompromis 18a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19a, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 228, 229, identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20, Hlasujeme společně s kompromisem 10. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní 268. 273. To je vlastně blok, protože jsou identické, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Překontrolujeme si to. Takže 268 až 273. Končím hlasování. Přijato. A takže zamítnuto. 200 285 je pro. Ne, on odpadá. Takže 285, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 287, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 23. Společně s kompromisem 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, tak tu 46 si překontrolujeme. Přijato. Čtyřicet osm s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Překontrolujeme si 53. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Padesát pět. Kdo je pro? Padesát čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Padesát pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? 55 si překontrolujeme. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4 odpadá, takže 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Si zase překontrolujeme. přijato. Šedesát osm, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme. 76. Končím hlasování přijato. Kompromis 7. Ne. Nikoli přecházíme k pozměňovacímu návrhu 83. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis Pardon, 83 si překontrolujeme. Přijato. O jeden hlas. Kompromis 9. Kde pro? Proti zdrželi se. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 102, identický jako 103, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104, pro, proti, zdrželi se, si budeme muset překontrolovat, takže prosím 104. Zamítnuto. 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105 a 106 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107. Ne, 108, kde pro? Proti? Zdrželi se, zase si to překontrolujeme. 108 elektronicky, prosím. Končím hlasování, přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, přijato. 111, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14. O tom nehlasujeme, takže 114, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 115, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 116, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. A bylo to přijato. 28 výsledku 6, dva se zdrželi, gratuluji zpravodajce. A nyní přecházíme k implementaci nařízení 125 z roku 2012. Spravodajko je Marlen Mici. Přejete si k tomu něco říct? Máte slovo. I would just like to thank you very much to the um, shadow. Já bych ráda poděkovala stínovým zpravodajům, s kterým jsme hodně spolupracovali. Také děkuji poradcům a můžeme přistoupit k hlasování. Takže kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh 28, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, drželo se přijato. A nyní 11 od ITRE, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 48 e, pro, proti, zdržel se zamítnuto. 8, kompromisní návrh 8 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 51 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 52 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 12, ITRE, pro. Je to považováno za přijaté, promiňte. Kompromisní návrh 6, stran, pro, proti, zdrželo se přijato. Návrh 7, od tran, Přijat. Kompromisní návrh 9. Pro, proti, zdržel se, přijato. ITR 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, Zdržel se, ověříme. Ověříme si 59, hlasování uzavřeno, přijato 19 17. Pozměňovací návrh 8, tran, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 10, pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 5, pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 11. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 63. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Padesát tři, šedesát tři. Ověříme si šedesát tři Hlasování ukončeno. Zamítnuto. A nyní kompromisní návrh 12 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 70 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 36 ITRE pro, proti, zdrželo se, přijato. 12 stran pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželo se, přijato. ITRE 20. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 15. Pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 42. Pro, proti, zdržel se, přijato. Tran 11. Pro, proti, zdržel se, přijato. Um, návrh 3. Tran, přijato. Návrh 76 pro, proti, zdržel se, ověříme. Pozměňovací návrh 76. Ověřování uzavřeno, přijato. Pozměňovací návrh 77 pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, proti, zdržel se, ověříme. Pozměňovací návrh 78. Ověřování skončeno. Přijato 19 17. Kompromisní návrh 16. Pro, proti, zdržela se, přijato. Kompromisní návrh 17. Pro, proti, zdržel se, přijato. ITRE 27. Pro, Proti? Zdržel se? Ověříme. Je 27. Hlasování ukončeno. Přijato 18 ku 17. ITRE 26 pro, proti, zdrželo se, přijato. Pozměňovací návrh 93 pro, proti, zdrželo se, přijato. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme 97. Ověřování ukončeno, zamítnuto. Pozměňovací návrh 98 pro, proti, zdržel se, ověříme. Kolegové, to hlasování je velmi těsné, takže se prosím hlaste pořádně. Jinak budeme muset ověřovat všechno. 17 ku 17 padá. Pozměňovací návrh 99 pro. Proti. Někteří museli hlasovat ano i ne. Takže se, kolegové, rozhodněte. Ověříme. Takže si můžete vybrat. Návrh 29. Hlasování ukončeno. Přijato 19 17. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Pozměňovací návrh 101 pro, proti, zdržela se přijato. Pozměňovací návrh 102 pro, proti, zdržela se přijato. 103 pro, pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se přijato. Nyní 106. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Pro. Proti. Zdržel se. Při, zamítnuto. Kompromisní návrh 19. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh 20. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 113. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 21. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tran 13. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 118 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 22 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželo se, za přijato. 44 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželo se, přijato. 2 tran pro, proti, zdrželo se, přijato. 123 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 124 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 125 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme 125. Ověřování ukončeno, zamítnuto. Pozměňovací návrh 126 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh, omlouvám se, 127 pro, proti, zdržela se zamítnuto. Kompromisní návrh 23 pro, proti, zdržela se přijato. A nyní 129 pro, proti, zdržela se zamítnuto. Ověříme. 129. Ověřování uzavřené, je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 131 pro, proti zdrželo se přijato. 132 pro, proti zdrželo se přijato. 133 pro, proti zdrželo se přijato. 134 pro, proti zdrželo se přijato. 135 pro, proti zdrželo se zamítnuto. 136 staženo. 137 pro, proti, zdržel se, přijato. 138 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 27 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 24 pro, proti, zdržel se, přijato. Tran 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 25 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní 149 pro, proti, zdržel se, přijato. 150 pro, proti, Zdržel se, ověříme. Ověříme 150. Ověřování uzavřeno a je to přijato. 151 pro, proti, zdržel se, přijato. 152 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 26 pro, proti, zdržel se, přijato. 156 pro, proti, držel se, přijato. Citace, pozměňovací návrh 1 pro, proti. Hlaste se pořádně. Takže ověříme. Pozměňovací návrh 1. Ověřování uzavřeno, je to přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Nikola chce ověřit. Ověřování uzavřeno. Přijato, gratuluji. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromisní návrh 28 pro, proti, zdržel se, přijato. A dostáváme se k návrhu 6. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 29. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 30. Pro, proti, zdrželo se přijato. 15. Pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 16. Pro, ověříme si 6, 15. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Pro, proti, zdržel se, přijato. 17. Pro, proti, zdržel se. Ověříme. Hlasování k 17 je zahájeno, uzavřeno a je to přijato. Je to přijato. Pozměňovací návrh 18 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 31 pro, proti, zdržel se přijato. A nyní pozměňovací návrh 23 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh A. Tak to ověříme. Pozměňovací návrh 23. Ověřování ukončeno a je to přijato. Pozměňovací návrh A, Tran, pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Třicet čtyři pro, nula proti. Gratuluji zpravodajce. A tím končíme hlasování k evropským normám implementace nařízení 1025. A nyní poslední hlasování. Takže prosím, hlasujte, zvedejte ruce a je to ta zpráva k další životnosti produktů ve prospěch spotřebitelů a firm Pascal Durand. Chcete slovo? Dobře. Takže se pustíme do toho. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3 kompromis pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 4a pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno.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 zdrželi se, zahajuje hlasování 124. Schváleno 19 vůči 16 hlasům a 125, což odpadá 127 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 127, konec, zamítá se jedním hlasem kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromisní návrh 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 143 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 143. Konec ověření zamítá schváleno o jedním hlasem. 17, 16. 144. Zahajuje hlasování. Konec hlasování. 18, 17. Kompromisní návrh 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 151 se stahuje, kompromisní návrh 14 pro, proti, zdrželi se schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se schváleno. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 17 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17a pro, proti, zdrželi se schváleno. 205. Hlasujeme. 205. Konec hlasování. Zamítá se 18 k 17. Postupujeme dál. 206. Oni byli společně, takže 207 hlasujeme. Já jsem pravdu. Vždycky mám pravdu. Zamítá se 20 eh, proti 15. Pozměňovací návrh 209. Zahajuji hlasování. Eh, konec hlasování. Zamítá se. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromisní návrh 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 224. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. 17, 17. Nyní závěr hlasování k 225. Konec. Zamítá se. 17, 17. NV3. Bohužel nemůžeme to eh, odhlasovat v bloku. NV3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV6 pro, proti, zdrželi se, schváleno. NV8 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. NV8 prověříme. schváleno 19 k 15, NV9 pro, ne, pardon, odpada, že 10 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. NV12 odpadá, NV15 pro, proti, zdrželi se, schváleno, NV16 NV16 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Můžeme to vzít v bloku 17 až 26. Envy, souhlasíte? Takže Envy 17 pro nebude to v bloku. Berem to jedno po druhém, takže 17. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 18, 17, NV 19. Stejně. Hlasujeme. zamítá se NV20. Hlasujeme. Takže NV21. Zahaj hlasování. Takže zamítá z NV23. Zahajím hlasování. Konec hlasování. Zamítá se. N225 hlasujeme. Konec. Zamítá se o jeden hlas. n 26 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 27 pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 odpadá, 20, 36. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto. 38. Hlasujeme. Konec hlasování zamítá se. Envy 39. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto ohlas. 40 a 49 v bloku nemůžeme, no tak jeden po druhém. 40. Konec. Zamítnuto 15, 15. 41. Hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno 46 pro, proti, zdržel se schváleno. 47 zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se schváleno. 49 hlasujeme. Pro, pardon, uzavřeno, od, o jedno odmítnuto. Teď eh, citace bloku 18 až 22, souhlas? Ne, pardon, 1 až 3. Ne, tak jednu po druhém. Pozměňovací návrh 1. Pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 2. Pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. recitály zahajuji hlasování čtyřce. Schváleno. Pětka. Hlasujeme. Schváleno. 6. Hlasujeme. Konec. Zamítá se 7. Hlasujeme. Konec. Zamítá se ohlas. 8. Hlasujeme. Konec. Schváleno. Bylo to důvodnění 9. Hlasujeme. Odpadá. NVB pro NVB také odpadá. 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se zamítá se. 12 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Konec prověření. Schváleno. 13 odpadá. 14 odpadá. 15 odpadá. 18. Kde pro, proti, zdrželi se schváleno. NVA Hlasujeme. Zamítá se. Envy je. Hlasujeme. Konec. Zamítá se. NVL pro. Proti zdrželi se schváleno. 20 pro. Je eh, tedy zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 22 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 23 za hlasování. The vote is closed and it is adopted by one. Přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. 31, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 32 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Třicet tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Třicet čtyři, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39. Zahajuji hlasování. Přijato. 40. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 41. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 42 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 43 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. NVC. Zahajuji hlasování. C. Zamítnuto. Envy D. Pro, proti, zdrželi se přijato. Envy E. Pro, proti, zdrželi se přijato. Envy F. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. NVG, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. NVH, pro, proti, zdrželi se přijato. NVI, pro, proti, zdrželi se přijato. NVK, zahajuji hlasování. Zamítnuto. NVM pro, proti, zdrželi se přijato. NVN, zahajuji hlasování. Přijato. NVO pro, proti, zdrželi se. Eh, NVP pro, přijato, NVQ pro, proti, zdrželi se. Přijato. Konečné hlasování elektronicky. Končím hlasování. 34 hlasů ku 0. Gratuluji zpravodaji, tím končí naše hlasování, ale prosím kolegové, ještě neodcházejte. zasedání neskončilo. Přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Ti z vás, kteří odchází, udělejte tak prosím potichu. A zasedání skončilo. Takže eh, žádám pouze koordinátory, aby zůstali.